Zápis ze včerejší schůze a přijaté texty jsou k dispozici pro všechny kolegy. Máte někdo něco proti zápisu? Nikoli, takže tímto je zápis považován za přijatý. Dámy a pánové, chtěl bych vám sdělit, že